Já vím, že máme málo času, tak jsem chtěla jenom krátce zmínit diskuzi, která proběhla v naší skupině a proč je pro nás obtížné jako britské poslance schválit tento dopis, byť se slovy, které navrhujete doplnit, tedy s lítostí. My Eh, v rámci naší delegace, a tady se shodneme s většinou proevropských britských poslanců, se domníváme, že dohoda o vystoupení má celou řadu chyb, že tady není mm, žádný signál eh, britské vlády, že by zohlednili doporučení ohledně občanských práv, takže také zůstává eh, otevřené riziko Brexitu bez dohody proto se domnívám, že je velice obtížné, ba přímo nemožné hlasovat o něčem, co by uzavření této dohody mm, podpořilo. Uvědomuji si, že tady jsou konkrétní doporučení týkající se zahraničních vztahů a že jsou důležitá a že jsou kvalitním doplněním, ale bohužel nemohu hlasovat pro nic, eh, co jakýmkoliv způsobem souvisí s vystoupením eh, jehož nejenom upřímně hluboce lituji, ale o něm se domnívám, že je přímo katastrofou. Děkuji. Eh, Nina Gil. Děkuji, pane předsedo. Já v podstatě zopakuji to, co tady teď zaznělo z... My také jako lejbristé můžeme říct si to tež eh, o dohodě o vystoupení. Není to dohoda eh, odpovídající našim představám, eh, nicméně poprosím o jedno vysvětlení z vaší strany, pane předsedo, jakožto zpravodajem. Jaký scénář do budoucna eh, předpokládáte pro další spolupráci? Zmiňujete se ZBP a SBOP. Jakým způsobem eh, se toto bude vyvíjet v příštím roce? Ehm, teď myslím konkrétně, jakým způsobem by se Británie mohla účastnit? Zajímá mě, jak o tom uvažujete v této fázi. Si myslím, že to nebylo dostatečně vyjasněno. Myslím si, že Spojené království a jeho delegace také nebudou eh, moci zřejmě pro tuto dohodu v parlamentu hlasovat. Děkuji, paní Gil. Nyní Martin Howard. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl nejprve říci, že podporuji ústní pozměňovací návrh a doplnění slov s lítostí. Dokonce bych eh, dal přednost slovům s hlubokou lítostí, protože samotný Brexit je špatný pro Británii i pro Evropu. A pokud jde o obsah dopisu, s tím souhlasím. Dokonce to, že se tam zdůrazňuje ta další mm, úzká spolupráce v oblasti bezpečnosti a obrany. Ale do zápisu souhlasím s paní von Fiesl, že dohoda o vystoupení jako taková, s níž bychom měli souhlasit, je nejenom špatnou dohodou, ale nedokáže ani ochránit občany Evropské 27. po Brexitu pro Severní Irsko zavádí eh, dočasné, velice komplikované řešení, které eh, hrozí rizikem eh, hranice na Irském ostrově a může ohrozit do budoucna míra bezpečnost této oblasti. A pokud jde o rovné pravidla hry, pokud jde o standardy Británie a jednotného trhu, tak v politickém prohlášení, které je nezávazné, pro signatářské strany, tak tady je bezprostřední hrozba pro environmentální zdravotní standardy ve Velké Británii, ale dlouhodobá hrozba pro tyto standardy na celém jednotném trhu. Vzhledem k tomu, že by případně tady hrozila konkurence takové mm, ekonomiky založené na standardech prosazované prezidentem eh, Trumpem. Já si myslím, že to bude velice špatné pro eh, celou Británii, zejména pak pro eh, Severní Irsko a Evropskou unii. Děkuji. Ještě někdo se hlásí o slovo? Nikoho nevidím, takže hlasovat budeme dnes odpoledne o kníněně otázce dvě věci, jednak k tomu harmonogramu komise připraví mandát pro další fáze vyjednávání, a to 1. února. Rada plánuje schválit mandát 25. února a mezi tím jako parlament chceme schválit usnesení na plenárním zasedání ve Štrasburku, buď to 12. nebo 13. února. Tam nastíníme to, co je důležité pro nás jako pro parlament. Já jsem mluvil s řadou a vysoce postavených britských představitelů dnes dopoledne pod časovým tlakem samozřejmě vzhledem k tomu, že britská vláda nemá zájem o prodloužení přechodného období. A myslím si, že předseda, předsedkyně komise už nastavila ten tón ve svém nedávném vystoupení. Pokud budeme mít málo času, tak samozřejmě si musíme vybrat své priority a dali bychom přednost delší přechodné lhůtě, ale Británie připravena není, takže uvidíme, jak daleko se dostaneme. A když vyzývám k užší spolupráci ohledně SZBP a SBOP, tak ehm, nejsem sám. Připojují se ke mně i další kolegové. A věřím, že to tedy bude součástí naší spolupráce a Spojené království bude vždy přizváno, aby se podílelo na práci Evropského eh, obraného fondu. make the first move. We can only offer them uh, these steps forward. And of course, if you participate,